Chci říci, že už jsme vedli technické diskuse v rámci pracovní skupiny na radě, tam se to týkalo eh, harmonizace a v podstatě to bylo kladně přijato, zůstaly tam ještě některé nezodpovědné otázky, které se týkaly těch věcí, o kterých jsem teď právě hovořil, a také některé členské státy eh, se nemohly úplně shodnout, ta, tedy ta lhuta je příliš krátká nebo příliš dlouhá. Eh, takže myslím si, že o tom ještě můžeme hovořit a určitě se také tomu také vyjádří i německé předsednictví. Já jsem rovněž říkal, že jsme měli schůzku odborníků, kde byly také zúčastněné strany ze všech stran tohoto odvětví. Minulý týden ve středu eh, a také i oni to přijali kladně. Takže to je z mé strany vše a rád odpovím vaše případné dotazy. Ano, děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Vaše prezentace byla naprosto srozumitelná a jasná. A já bych teď ráda dala slovo koordinátorům anebo těm, kteří budou hovořit za jednotlivé politické frakce. Jste Andreas, takže určitě si vezmete slovo za EPP. Ano, děkuji za to, že jste mi dala slovo a také děkuji komisi za toto vysvětlení. My jako frakce EPP vítáme, že komise bere v úvahu Eh, i tu uzavřenou legislativu a že tedy, eh, byť se jedná o uzavřenou legislativu, tak beru v úvahu to, že COVID eh, narušil významně prodej různých výrobků a že je také zapotřebí dát výrobcům čas, aby se přizpůsobili. To znamená, vítáme ten návrh, aby se tedy, který se týká těchto vozidel, myslíme si, že ten přístup je rovnovážný, protože nenarušuje Eh, legislativu, která má chránit životní prostředí, ale naopak eh, mm, ale pomůže výrazně ekonomickým eh, subjektům a proto podporujeme tento návrh a jsme rádi, že ji komise předložila. Děkuji, říká předsedkyně. A nyní Kristel za SAD. Je jste? Kristel? Evelyn Gebhardt. Děkuji moc krát. Kristel bohužel není k dispozici, takže ji dnes zastupuju já. Děkuji moc krát, Marie. Děkuji za na naši frakci. I naše frakce eh, považuje za nutné, aby nastalo časové prodloužení eh, pro Eh, vozidla normy 4, ale v žádném případě eh, tím nesmí být zatíženi prodejci. Bylo by to také plítvání zdroji, eh, protože to, ta vozidla, která nebudou moci být prodána kvůli pandemii, by neměla přijít na zmar, to by bylo i v zájmu životního prostředí. Nevidíme tu žádné potřeby podávat pozměňovací návrhy a Mělo by to být skutečně definitivní rozhodnutí o to rozhodnutí o jeden rok, ale nikoli déle. E, takže to je za nás všechno a je to pro nás důležité. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Děkuji za tu stručnost a nyní Dita za Renew. Paní předsedkyně Charanzová, prosím, jste s námi. Děkuji vám moc krát. Já bych chtěla poděkovat komisi. Frakce Renew Europe může souhlasit s návrhem komise a s potřebou co nejrychleji pomoci výrobcům motocyklů v těchto těžkých dobách eh, pandemie COVID-19 pokud jde o neprodané, neprodaná vozidla vyrobená do 15. března 2020. Chtěla bych nicméně požádat komisi o jisté vysvětlení toho, jak dospěli k výpočtu počtu neprodaných vozidel, který odhaduje na půl milionu. Zajímalo by nás to, eh, protože chceme se postarat o to, aby to opatření platilo pouze pro stávající zásobu motocyklů a aby nemohlo dojít k žádnému zneužívání. Mohla by toto komise prosím vysvětlit a dát nám záruku, že toto nařízení nebude e, zneužíváno, jinak Rynu nevidí žádný důvod toto nařízení měnit. Děkuji moc krát, Dito. A nyní má slovo podle mého seznamu za zelené pan Marcel Kolaja. Děkuji vám. Jménem Zelených FA bych chtěl říci, že jsme pro zjednodušený postup a podporujeme prodloužení termínu na navrhované datum 31. prosince 2021 místo původního 1. ledna 2021. A to z toho zjevného důvodu, že kdybychom to neprodloužili, mohlo by to znamenat, že tato vozidla nebudou prodána, což by bylo nesmírně problematické z mnoha důvodů. Nicméně rádi bychom se vyhnuli prodloužení těchto ustanovení ještě dále než k, prv, než k 31. prosinci 2021. To by bylo pro nás příliš. Samozřejmě je možné, že poptávka po eh, vozidlech zůstane nízká i po roce 2021, protože nevíme, jak se bude vyvíjet COVID-19 a jak se budou vyvíjet trhy. Ale v tuto chvíli nemáme žádný důkaz, že poptávka po těchto vozidlech budou nižší i nadále. Takže bychom neměli podléhat spekulacím při výběru data. A kromě toho bych chtěl zmínit, že je tu také bezpečnostní aspekt. A proto bychom se neradi posouvali v čase dále než k 31. prosinci 2021. Protože u vozidel eh, kategorie 5 hm, by se musela zvyšovat nejen ekologická, ale i bezpečnostní opatření. A nechceme bránit spotřebitelům aby mohli využívat těchto bezpečnostních a environmentálních aspektů. Po omezenou časovou dobu je, to, je ale ta výjimka pro nás v pořádku. Děkuji. Děkuji vám moc krát. A nyní bude mít slovo za EKR pan Zlotovský. Ne, omlouvám se. Paní Marcel z ID. Paní Baso. Ještě před ECR je ID, omlouvám se, říká předsedkyně. Tak paní Baso je připojená. Děkuji. Chtěla bych poděkovat komisi za tuto prezentaci a za vyjasnění. Uvědomujeme si, že tento návrh je potřeba. Ještě vyhodnotíme, jestli bude nutné podávat pozměňovací návrhy či ne. Děkuji vám. Tak a teď tedy dávám slovo panu Zlatovskému, který sedí zde v sále. Takže už nemusíme navazovat komplikovaně spojení. Dobré odpoledne, paní předsedkyně. My samozřejmě si uvědomujeme, že návrh komise je opodstatněný a souhlasíme se všemi argumenty, které tu pán z komise, souhlasíme s názory zástupce zelených, ale ne s jeho závěry. Rok 2020 je v podstatě ztracený rok, pokud jde o motocykly a nevíme, jaký bude rok 2021. Proto hodláme podat pozměňovací návrh v tomto smyslu a takže ohledně, ohledně toho podáme pozměňovací návrh, ohledně toho konkrétního data a se zbytkem ECR souhlasí. Moc krát vám děkuji. Takže v podstatě souhlasíme s komisí Jestli je pan zástupce komise ještě připojen a chce něco dodat nebo chce na něco odpovědět, tak by možná mohl, možná na otázku zelených. Takže prosím ho, aby si vzal ještě slovo. Pokud ne, tak musíme přejít k hlasování. Kvorum máme, kolegové v sále zvednou ruku, kolegové, kteří jsou připojeni distančně, zvednou ruku elektronicky. Ještě, ještě pán z komise. Děkuji, jenom velice rychle, protože na mě mířilo několik otázek. Nejprve od paní Charanzové, která se ptala na to číslo 506 eh, tisíc 560 tisíc neprodaných vozidel. To je číslo, které jsme obdrželi od průmyslového sektoru. A navázali jsme také kontakt s členskými státy a zdá se, že toto číslo je spolehlivé. A průmysl má samozřejmě veškerý zájem na tom, aby nám dal přesné číslo. A protože máme přesné číslo, jsme také schopni kontrolovat, co bylo skutečně eh, dáno na trh, protože tam bude reportovací povinnost členských států. Takže takhle budeme moci zjistit, jestli skutečně všechno z toho, co bylo avizováno jakožto neprodané v kontextu tohoto speciálního ustanovení, eh, bude potom eh, prodáváno. Já eh, chci ještě zmínit, že mezi tím se prodeje opět zvedly. Takže pokládáme za pravděpodobné, že počet vozidel, které budou těžit z tohoto opatření, bude nižší protože my jsme to opatření navrhovali tak, aby výrobci neměli zájem na pokračování ve výrobě těchto vozidel vzhledem k nejistotě, která plyne z krize. A také také proto, že by pro ně bylo příští rok velice těžké, aby měli jenom jeden rok na to, aby se zbavili svých zásob. Takže to je takový mechanismus zabudovaný do toho nařízení. Počty jsou vyšší, ale no, kvantita je vyšší, ale čas je kratší. Takže máme všechny důvody se domnívat, že nebude možné toto nařízení, toto opatření zneužívat. A pokud jde o příspěvek zelených, tak já bych chtěl potvrdit, že je to skutečně pravda, Legislativa doznala značných zlepšení jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti emisí. A důležité také je, aby spotřebitel měl informaci o tom, že vozidlo, které kupuje, není nejnovější model, ale aby bylo označeno jako zvláštní eh, vozidlo na konci výrobního cyklu. A předsedkyně přerušuje. Tak vážení kolegové, moc krát vám děkuji. Jak již bylo řečeno, kvórum už bylo ověřeno. Ti, kteří jsou v sále, prosím, zvedejte ruku při hlasování a ostatní hlasujte přes interakci. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak sekretariát mi oznamuje, že jsme odhlasovali pro tuto zjednodušenou proceduru a můžeme přejít na další bod. Teď nám jde o bezpečnost produktů na trhu. Spravodajkou je Marion Weiss Balsman, která je tu s námi. Bylo podáno 289 pozměňovacích návrhů. Poslanci eh, upozornili na určité problémy a nyní máme možnost výměny názorů o těchto pozměňovacích návrzích. Je to velice důležité téma, a já dám rovnou zpravodajce maximálně na čtyři minuty, prosím. liebe Kolleginnen und Kollegen, heute hatten wir die erste... Vážení kolegové, dnes jsme uh, měli první schůzi stínových zpravodajů a předtím předcházely nějaká technická jednání. Byl to třetí pokus organizovat podobné setkání. Některé mm, muselo být odloženo, protože bohužel nebylo tlumočení. E, někteří kolegové měli ten týž problém, takže e, oni museli odložit svoji schůzi stínových zpravodajů. Jsou tady jistě důležitější schůze v parlamentu, ale naše legislativní úkoly eh, nemůžeme eh, plnit, když nemáme alespoň jednu schůzku s tlumočením. Ta chci říct zcela jasně, že v Evropském parlamentu by mělo možné, být možné mít alespoň jednu schůzku s tínoj zpravodajů s tlumočením i v koronadobě eh, parlamentu, vzhledem k, pokud ne tedy v parlamentu s, těmi, s tím multilingualismem, tak kde jinde. Takže to by se mělo vyřešit. Dále k té zprávě o bezpečnosti produktů. Já chci hm, poděkovat stínovým zpravodajům, personálu, poradcům, IMCO sekretariátu za vynikající spolupráci na této důležité zprávě. V jednání jsme se pokoušeli těch 289 podaných pozměňovacích návrhů eh, sloučit do šesti kompromisů. Tyto návrhy eh, v rámci kompromisu by měly přispět k tomu, aby bezpečnost všech produktů na evropském trhu, co je nabídce online a offline, eh, tak aby byla zvýšena a současně ochrana spotřebitele a vnitřní trh. Komisi eh, byly navrženy konkrétní opatření, které eh, při zpracování směrnice o bezpečnosti produktů by měly být zohledny i bezpečnost produktů nových technologií jako umělá inteligence, internet, věcí a robotika. Byla navržena konkrétní opatření, aby eh, pro tedy eh, orgány na dozor nad trhem, celní orgány, které by měly být posíleny, stejně tak efektivita kontrol. Pak je tady několik otevřených bodů, ale v dost jsme pokročili a já se těším na připomínky kolegů. Děkuji paní zpravodajce. My jsme slyšeli tedy její návrh, ale samozřejmě potřebujeme tlumočení u těch, eh, především u těch komplikovaných zpráv, kde ta terminologie je složitá a Eh, já bych tuto prozbu chtěla předat dál. Také já jsem byla spravodajkou a eh, hodně jsme mluvili o personálu, o tlumočení, o jeho důležitosti a já mám stejný názor tady. Teď na dvě minuty stínový zpravodaj, zpravodajka paní Maria Marquez, ta je tady v sále. Talia. Ah, okay.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 tady jde, pokud jde o tuto směrnici, tak je třeba ji brát jako legislativní rámec horizontálního typu, který umožní vytvořit bezpečnostní síť za účelem zvýšení ochrany spotřebitelů. A za třetí, pokud jde o finanční stránku trhu, tak to je další důležitý bod – aby bylo možné uvádět na trh pouze zabezpečené bezpečné produkty. Pak jsou tu ještě další důležité body, u kterých ještě nejsme spokojení, ale jsme naprosto uh, ochotní pokračovat v práci. Potom další důležitý bod je zahrnutí pozměňovacích návrhů, které se týkají uh, počátku záruky. Žijeme ve světě, kdy postupuje závratným tempem inovace a samozřejmě spotřebitelé žádají nové produkty. Samozřejmě všichni je chceme, ale je potřeba mít jistotu, že tyto produkty nabízejí co největší bezpečnostní záruky. Ten princip předběžné opatrnosti není nijak proti inovaci, Na, naopak máme tu umělou inteligenci, nanomateriály, a tak dále. A i nové produkty mohou být bezpečné. Ale je potřeba garantovat spotřebitelům, že úroveň bezpečnosti neklesá. Nicméně jsou tu problémy v souvislosti s některými rizikovými produkty, které by mohly eh, zvyšovat nedůvěru spotřebitelů. Eh, tady je mnoho případů takovéto situace a proto princip předběžné opatrnosti musí být integrální součástí této zprávy, eh, zvláště teď, kdy se bavíme o začlenování nových technologií na trh. A potom tu máme eh, princip Think Small First. Spotřebitelé chtějí bezpečné produkty a a to ať už pocházejí od velkých nebo malých podniků. Bezpečnost nemá nic společného s velikostí podniku, která ho vyrábí. A je potřeba, aby ta norma eh, byla co nejjednodušší, aby byla snížena administrativní zátěž, eh, kterou trpí zejména malé a střední podniky. Je tedy potřeba, aby legislativa byla co nejúspornější a co nejefektivnější. A když se takže tady je potřeba uplatňovat princip Think Small First u vyhodnocování dopadu legislativy. Děkuji paní Hanzriňu. Mm, vážený problém mám, máme tady. Eh, pan kolega Botuš má technické problémy, takže eh, za něj chci říci, že tato zpráva i postupuje dobře. Chce poděkovat paní Holcman za vynikající práci, pozornit na to, co považuje za velice citlivé téma, a to jsou produkty ze třetích zemí, které neplní pravidla EU o bezpečnosti eh, produktů a online se dostávají na jednotný trh. Vnímá to jako problém ze dvou hledisk. Jednak bezpečnost spotřebitele, která je tímto ohražena, nikdo za to není zodpovědný. Jediná zodpovědná osoba nakonec je považován za eh, spotřebitel, což je vlastně přímý dovozce, což ovšem nechrání bezpečnost spotřebitele. Druhá věc má to negativní dopad na výrobce v EU a z třetích zemí, které respektují pravidla eh, na bezpečnost produktů. Každý rok 25 příjmů ehm, těchto podniků jsou, jdou na zajištění toho, aby produkty odpovídaly pravidlům. Takže to nejsou rovné podmínky a je to závažný problém. Je to citlivé a ne, nemůžeme předstírat, že to neexistuje. Mě, musíme požádat komisi, aby přišla s lepším řešením tohoto problému. Děkuji vám. Děkuji. A teď za zelené Kim van Sparenták. A ne, Alexandra Baso, omlouvám se. Po druhé tedy jsem ti nedala slovo. Máme tady spojení? Yes, eccomi, eccomi. Grazie. Io intervengo sul eh, paragrafo 11 e nello specifico. No. Konkrétně k 5G, to, eh, tedy k 5G, to je nová technologie, která je kontraverzní a hodně se o tom diskutuje v Evropské unii. A tato nová technologie klepe na dveře, ale není tady žádná kontrolní studie, certifikace, co se týče její bezpečnosti, například kybernetické bezpečnosti, jako mm, každého nového zařízení musíme být opatrní, musíme se vyhnout zákazu nové, novým technologickým inovacím ale nesmíme mít eh, víru ve všechno, co je eh, nové. Nové neznamená bez rizika nebo bez problémů. Pro ty produkty, které tady teď zkoumáme eh, v kontextu této technologie, už bylo řečeno v mm, mém pozměňovacím návrhu, to je návrh 119 a je to založeno na koncepci opatrnosti. Takže to bylo tedy tam začleněno. A doufám, že tento preventivní přístup nebude jenom papírový koncept, ale něco konkrétního, legislativní a praktické úrovni. Ehm, mezidobí tady máme i další standardy. Děkuji. Děkuji, Alexandro. A teď ze strany zelených Kim van Sparentak. Vám, že jsem to dobře vyslovila. Jste tady? Nevím, zda jsem to právně tedy vyslovila to jméno. Děkuji vám. Ne, no, není to tak snadné. Stínová, schůze stínových zpravodajů proběhla za obtížných technických podmínek. Doufejme, že se to postupně zlepší. Co se týče kompromisních pozměňovací návrhů, kompromis 1 ohledně um, za čtyři produktů, jak jsem řekla na schůzi stínových zpravodajů, my věříme, že preventivní přístup by měl být mít přednostní. A to řekla většina tedy frakcí na schůzi stínových zpravodajů. A já doufám, že se to odraží tedy v kompromisech Ehm, evropské hodnoty týkající se bezpečnosti a důvěry v naše produkty, eh, tedy doufejme, že to bude eh, potvrzeno a eh, všechny podmínky vstupu na trh budou sladěny. Hm, promiňte, špatně slyšíme. Hm, hodnocení kompromity, konformity by mělo být součástí um, hodnocení um, bezpečnosti, stejně tak i malé střední podniky. Promiňte špatný přenos. Eh, domníváme se, že musíme skutečně podpořit malé střední podniky v tom, aby pomohly respektovat ty standardy. Dále chci podpořit povinné nebo certifikaci nebo zajištění eh, bezpečnosti produktů. Co se týče kompromisu 3, ehm, tržní orgány by měly být schopny posoudit bezpečnost produktů, včetně ehm, vložených technologií. Eh, návrh 203 by měl být lépe eh, zohledněn včetně softwarové dokumentace, datasetů a algoritmické rozhodování. A chci vám poděkovat. Um, promiňte, neslyšíme. Kompromis 4. Um, ehm, podporuji povinnost um, autorizovaného zástupce ekonomického operátora mimo EU e- e aby za, pro zajištění harmonizovaných produktů. Odstavec 23. E, eh, promiňte, nerozumíme. Dále kompromis 5. Tady je, je třeba zohlednit různý dopad na muže a ženy v odstavci 27. Doufám, že ta spolupráce v následujících týdnech bude plodná. Děkuji. A nyní za EKR paní Beata Mazurek. Omlouvám se, bohužel paní Mazurek nedorazila a já ji nahr- zastoupím. Eh, chtěl bych jejím jménem říci, Eh, mm, mm, že paní Imezure ráda, že paní Spravodajka převzala eh, hodně jejich bodů, pozměňovacích návrhů, které předložila, které jsou v kompromisech, takže eh, jste otevřeni našim argumentům. V poslední diskusi, kterou jsme vedli jménem EKR, paní Mazurek uvedla, že zpráva má velice pevné základy, že ty eh, stanoviska nejsou tak eh, odlišná. Přístup výboru je zohledněn ve zprávě, co se týče bezpečnostních aspektů produktu a toho, že musíme zohlednit nové technologie a i musíme čelit novým um, výzvám bezpečnosti produktu. Byli jsme svědky toho, že ať je to nový software nebo e, různé sektory a podobně, tak vidíme, že musíme aplikovat prevenční přístup, co se týče garantování bezpečnosti spotřebitelů, protože nechceme zvyšovat administrativní náklady. Máme tady návrh inovativního způsobu cesto, testování produktů v rané fázi výroby, aby bylo možné odhalit potenciální hrozby spotřebitelům v rané fázi a chránit spotřebitele předtím, než se produkt dostane na trh. Samozřejmě musíme být opatrní, abychom nezaplavili vnitřní trh produkty z třetích zemí, protože to je hrozba. Teď vidíme, že produkci ty se sem dostávají přes online platformy zemí mimo EU. Musíme zajistit, aby byly respektovány různé aspekty, jako je časové období, aby fungoval systém včasného varování. Pak je tady směrnice, která musí být respektována. Ehm, jsou tady internetové, onlineové platformy, které musí fungovat, nesmí blokovat prodej určitých produktů. Paní Mazurek si myslí, že by mělo být možné revidovat a modernizovat a ustanovení a garantovat vysokou úroveň bezpečnosti těch produktů. Současně musíme umožnit výrobcům aby um, využili to nejlepší řešení. Teď můžeme dát slovo zase zpravodaji, aby mohla zodpovědět na otázky stínových zpravodajů, možná dvě minuty. Máme ještě čas tedy do 27. Eh, října, kdy se bude hlasovat. Vážení kolegové, děkuji za vaše příspěvky. Můžeme tedy z přímé zkušenosti eh, zpravodajů, které se sešly, eh, předem tedy vyvodit, že eh, tedy k SND, tak ty Marijiny návrhy byly v kompromisech zohledněny. Co se týče malých a středních podniků, tak ty musí dodržovat bezpečnost produktu, ale Malé podniky potřebují další větší podporu, aby to mohlo být zaručeno a e, v principu prevence také najdeme řešení. Kryňů. Hmm. Produkty z třetích zemí. Děkuji tedy za eh, to, že upozorňujete na zvláštní roli malých podniků. Co se týče ID, tak 5G je důležitá infrastruktura především pro nové produkty jako KI a eh, roboty. Eh, je, je tedy významná, tedy musíme tomu věnovat velkou pozornost. Co se týče poznámky Kim, k prevenci, to tady platí také a dohled na no, orgány dozoru mm, trhu hrají e, rozhodující roli v bezpečnost produktů. Na tom se shodneme. E, v neposlední řadě moment. Mm, softwarové updaty, to je obzvlášť důležité a také jsou součástí kompromisů. Eh, musíme eh, se i na to podívat, jak to tam eh, začlení. To není tak snadné, ale myslím, že jsme na správné cestě. Větší povinnost platform v souvislosti s modernizací Tady mohu jenom souhlasit, to mi mluvíte ze srdce. Myslím, že nás všechny spojuje stejný cíl, totiž zvýšit bezpečnost produktů, posílit vnitřní trh a proto eh, jsem si jistá, že budeme tedy eh, dobře spolupracovat i do, i do budoucna. Děkuji paní zpravodajce. Tím jsme uzavřeli tuto diskusi. Hlasování bude 27.10. Eh, míst plénu v druhé části listopadu. Eh, předsedové IMCO a interskupiny. Eh, mm, já jsem také ráda tedy, že tady je rovnováha mezi právy malých podniků a spotřebitelů. Tato rovnováha je velmi důležitá protože když naložíme náklady na malé podniky, tak je můžeme všelijak podporovat, ale stejně nebudou konkurenceschopní. Teď tedy přejdeme k novým podmínkám ehm, pro uvádění na trh tedy stavebních výrobků stavebnin. To tady je zpravodajem je e, Kristian Dolešal. Eh, Mlouvám se tady jména, mám s tím problém. A teď bych vám chtěla dát slovo 3-4 minuty a pak dostanou slovo stínový zpravodajové. Prosím. Ne, se geehrte Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já mám velkou radost, že mám dnes příležitost představit svou zprávu z vlastní iniciativy o nařízení o stavebních produktech a že o ním budeme potom diskutovat. Vnitřní trh je jedním z největších výdobytků evropské integrace a eh, je to nosný pilíř Evropské unie. A jedna branže, která zejména profituje z evropského vnitřního trhu, je stavební sektor. Eh, přes 18 milionů lidí eh, je v Evropě zaměstnáno ve stavebním sektoru a do značné míry působí také přeshraničně. V Evropské unie máme jsou nebo potřebujeme pravidla, harmonizovaná pravidla eh, provozu. A nyní máme tedy nařízení od roku 2013, které klade požadavky na výrobce, importéry a eh, obchodníky detailně. A v nařízení o stavebních produktech máme harmonizované normy pro označování CE stavebních produktů a také pro postup při vydávání eh, prohlášení o výkonnosti podle příslušných kritérií. Evropský systém regulace inovací a norem je katalyzátorem konkurenceschopnosti inovace a e, e, bezpečnosti pro spotřebitele. A už několik let, e, ale trvá patová situace. Máme 44 harmonizovaných norem a pouze 12 bylo vydáno v posledním roce. A tato patová situace na jedné straně vede k formálním požadavkům a na druhé straně tu máme rozsudek Evropského Evropského soudního dvora ve věci James Inier. Zároveň tu máme ale situaci necertifikovaných a neharmonizovaných norem, což brzdí proces vývoje ve stavebním sektoru. Já proto vítám probíhající přeskum eh, stavebního nařízení ze strany komise a plánované přepracování tohoto textu. Velice stručně bych chtěl eh, podat svá vlastní doporučení k tomuto přepracování. Eh, společná odborná terminologie. Já už jsem o tom krátce mluvil. Momentálně eh, ve, vel, ve velké části harmonizovaných norem eh, máme No, k, ním, k, ním je pod, k ním chybí pragmatické a jasné pokyny komise a já proto apeluji na komisi, aby našla praktická řešení, aby normovací proces mohl být zlepšen a aby nebo potřebujeme jak krátkodobá, tak eh, dlouhodobá řešení. Eh, kromě toho považuji za důležité, aby rozsah působnosti na stavební produkty byl jasně definován, aby bylo zajištěno, eh, že produkt je používán k určitému účelu a plní svůj účel v určitém členském státě. Kromě toho v praxi ten normovací systém vede k tomu, že čím dál více je, se, je používána takzvaná JOTA rute a Evropská organizace technického schvalování eh, většinou Eh, tačí na ty největší aktéry na trhu. V praxi označování CE u stavebních produktů často bývá interpretováno jako známka kvality, ale značka CE se týká pouze výkonu produktu a neříká nic o naplňování specifických technických požadavků, jako je ochrana životního prostředí, bezpečnost anebo ochrana zdraví. A já eh, jsem eh, proto pro, aby bylo aby byly šířeny konkrétní informace o souladu produktů s národními požadavky, například pokud jde o bezpečnost budov. Navrhuji také, eh, aby, eh, byla, aby byl vyčerpán naplno potenciál digitálních technologií, aby spotřebitelé eh, měli k dispozici jasné a spolehlivé informace. Denodenně zažíváme, že množství informací o produktech eh, neustále vzrůstá. A právě tak ve stavebním sektoru a vzrůstají tedy požadavky na životní prostředí a na zabezpečnost. Nejlepším příkladem jsou například dřevěné eh, produkty. Pak tu máme digitální metody, jako jsou blockchainy a QR kódy a další, eh, které můžou pomoct s šířením informací a také usnadnit komunikaci jednotlivých subjektů v dodavatelském řetězci, která tak může být efektivnější a eh, přepracování stavebního nařízení by proto mohlo vytvořit správný legislativní rámec. Dalším těžištěm mého návrhu zprávy je dohled nad trhem. Eh, ten vnímá průmysl jako neefektivní a nedostatečný. A slabý dohled nad trhem vede k tomu, že čím dál více stavebních produktů nenaplňuje svůj deklarovaný výkon a trh je tak zaplaven a ohrožuje to spotřebitele. A v tomto kontextu je velice nutné, aby národní orgány pro dohled nad trhem eh, s, do, s, eh, s úzce spolupracovaly s národními úřady pro stavební dohled a dohlíželi na to, aby deklarované reálné využití se shodovalo s reálným. E, jako u jiných produktů, i u stavebních produktů se prodává čím dál častěji online. Ať už jde o cihly nebo další, e, ty už se e, neprodávají v kamenných obchodech, ale čím dál více online. A já proto apeluji na to, aby i tam se rozšířil dohled nad trhem, Eh, zejména pokud jde o eh, produkty z třetích zemí. Tady si myslím, že nemůžeme dělat kompromisy, nejde pouze o bezpečnost produktů, ale také o férovou hospodářskou soutěž. Eh, to mě vede k dalšímu bodu a to je téma udržitelnost. Komise ve svém akčním plánu oznámila oběhové hospodářství a e, stavebnictví by mělo probíhat udržitelněji. Já vítám tento záměr. E, při výrobě stavebních produktů a při jejich používání musí být e, realizován přechod na udržitelnost. A za, začleněním tohoto cíle eh, by eh, se dostaneme ale ke zvýšení cen produktů. A eh, já navrhuji tedy zlepšení za prvé, aby označení CE a prohlášení o výkonnosti bylo dále rozvíjeno a zlepšeno. Za druhé právní jistota a plánovací jistota pro malé a střední podniky. A za třetí nasazení digitálních metod. To by se mělo dále rozvíjet a tím by měl být posílen vnitřní vnitřní trh se stavebními produkty a ochrana spotřebitele na něm. Děkuji vám moc krát, pane zpravodaji, a nyní eh, za SD jsem tu já stínovou zpravodajkou, takže uděluju slovo sama sobě a teď mám dvě minuty na to, abych představila eh, pozici SD. Děkuji moc krát zpravodaji, myslím si, že eh, jeho zpráva je závažná a vystihuje přesně situaci. Domnívám se, že tato oblast, ve které je zaměstnáno 18 milionů pracovníků, je nesmírně důležitá a proto je potřeba, aby měla jasná pravidla. Tento sektor byl také nesmírně zatížen pandemií covidu a potřebujeme právní rámec, který by na jedné straně zjednodušil postupy a zároveň, který by nevedl k navýšení nákladů pro malé a střední podniky. Tento návrh eh, zmiňuje několik výzev. Potřebujeme standardizaci a harmonizaci, která by fungovala. A vy jste, pane zpravodaji, hovořil také o systému dohledu nad trhem. Je pravda, že tady probíhá hodně nekalé konkurence v tomto sektoru, známe to ze svých vlastních zemí. Nejde tady ale jenom o nekalou hospodářskou soutěž, ale také o skutečné riziko pro koncového spotřebitele. A k té harmonizaci eh, bychom za SD eh, chtěli trvat na tom, aby na všech eh, úrovních a ve všech etapách procesu byla tato harmonizace posílena. Potřebujeme jasnou orientaci nebo jasný směr udat úřadům, které se o harmonizaci starají a k tomu potřebujeme data. A ta data dát k dispozici kompetentním místům, aby mohli vypracovat standardy. Takže to naprosto jasné směrnice pro úřady. A závěrem bych chtěla ještě zdůraznit, že musíme vytvořit férovou hospodářskou soutěž v rámci legislativy všech aktérů, zejména malých a středních podniků, což je moje oblíbené téma. E, potřebujeme tedy jaksi změnu smýšlení v tomto nařízení. Stavební sektor by mohl přispívat k oběhovému hospodářství. E, já doufám, že se nám bude dobře spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji a chtěla bych vám ještě připomenout, že do 27. října lze podávat pozměňovací návrhy. A teď má slovo Sandro Goci Zariňu. Prosím. Thank you, thank you, chair, chair. Velice děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s obecným přístupem pana zpravodaje. Hovoříme o důležité zprávě a o důležité legislativě. Týká se to 18 milionů pracovních míst, to je jeden důvod, proč je to tak důležité. A za druhé je také uvědomit si ten nový přístup, eh, k, eh, nový přístup a také odvětvové hospodaření. Musíme eh, vylepšit jednotný trh a brát úvahu také technologickou revoluci, takže z této z tohoto pohledu bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za návrh zprávy. Je to dobrá výchozí pozice. Souhlasím s tím, že musíme eh, se zamyslet nad nějakými minimálními požadavky na eh, produkt, na, eh, na bezpečnost produktu a také na bezpečnost životního prostředí. Musíme se zamyslet i nad, nebo musíme se soustředit také i na to prohlášení o vlastnostech a musíme se zamyslet nad tím, jak lépe informovat také i uživatele nebo provozovatele a využít moderní technologie. A také se musíme zamyslet nad tím, jak zlepšit dozor nad trhem, abychom zvýšili bezpečnost výrobků a zároveň posílili udržitelnost. Ale jsem přesvědčen, že v, této, v tomto bodu eh, existuje již teď dobrá dohoda s panem zpravodajem. Děkuji. Raportor din umbră, din partea ID. Děkuji moc krát a dalším stínovým zpravodajem je za ID Alessandra Basso. Grazie. Mi sentite? Děkuji, slyšíme se. Děkuji. Bohužel, technické spojení s přerušenou. Slyšíme se? Děkuji za slovo, říká paní poslankyně Alexandra Baso. Odvětví stavebních výrobků je velice důležité pro evropskou ekonomiku. Pracuje tam asi 18 milionů lidí. Toto odvětví bylo vždy schopné renovovat samo sebe a čelit různým výzvám a také mm, bylo vždy v eh, popředí všech změn. Nicméně kvůli koronaviru i toto odvětví eh, čelí velké hluboké krizi. Musíme pomáhat těm, kteří pracují v tomto odvětví a to rozhodným a účinným způsobem. To, co by pomohlo by bylo usnadnění všech eh, úředních byrokratických postupů, protože v tom jsou vlastně, v té byrokracii jsou vlastně další skryté náklady. A mm, navíc je tam také i čas nutný pro vyplnění všech těch byrokratických požadavků. Takže pokud bychom eh, zjednodušili a harmonizovali eh, tyto věci, jak by to mm, také je důležité, aby všichni respektovali ehm, právní předpisy. Nesmíme vytvářet situace, kde budou nerovnováhy, která nakonec povede k tomu, že bude existovat eh, nekalá konkurence. Jedině takovým způsobem můžeme pomoci tomuto důležitému odvětví, aby překonalo všechny eh, současné výzvy. Děkuji. Děkuji vám. A další ze stínových zpravodajů, kdo bude mít slovo, je za zelené Claude Buffat. Merci, madame la présidente. Bonjour à chaque... Děkuji, paní předsedkyně, všechny zdravím. Vážení kolegové, ehm, stavebnictví ehm, zem, působuje 40 emisí CO2. A ehm, naproti tomu v souvislosti s covidem mm, je ehm, to pouhých 11 ehm, to, ehm, produkty neodpovídají udržitelnosti, nechrání spotřebitele a pracovníky. Kromě toho, jak měl KAP 21, tak v tomto sektoru je třeba přijmout opatření významná, aby se zniž, snížily skleníkové plyny. Pokud eh, chce být EU klimaticky neutrální do roku 2050, tak eh, stavební sektor je klíčovým partnerem v tomto úsilí. COVID-19 nás uvedl do bezprecedentní krize i pro stavební průmysl, který musí čelit celé řadě výzev už eh, několik let. Kromě toho mnoho členských zemí si přejí podpořit eh, stavební sektor jako ehm, motor ekonomického oživení, stavět více udržitelně a eh, je třeba příslušné normy adaptovat a posílit. Malé podniky představují 90 ehm, podniků v tomto sektoru a jsem ráda, že jsou zmíněny ve zprávě pana Doležala. Je to velmi důležité, musíme posílit mimo jiné ekologické eh, respektive veřejné zdraví. Je třeba chránit spotřebitele i pracující, ale je to nezbytné i pro podporu ekonomiky. Já sdílím bod 6, 7 a 8 zprávy. Je nutné mm, vypracovat normy, a spoždění v regulaci eh, je jedním z hlavních problémů. Nedostatek kontroly. A eh, komise, vy jste řekla paní předsedkyně před chvilkou, eh, třeba zohlednit rámec možné budoucí revize. Je nutné Eh, rychle hledat řešení, eh, abychom eh, dohnali spoždění v nepublikovaných normách a najít při odpovídající rámec pro stavební produkty. Podporuji zprávu pana Noržela, když vyzývá komisi, aby zvažila možnost minimálních požadavků garant cestujících, zdraví, bezpečnost a ekologii ve veřejném zájmu. Stávající systém negarantuje um, lepší ekologičnost stavebních produktů. Je, jsou potřeba striktní požadavky na produkty, které se dostávají na náš trh. Já souhlasím s, pozváním, s vyzváním komise v bodě 4 se týče eh, udržitelnosti harmonizovaných norm, je třeba je eh, implementovat a aplikovat. Kontroly je třeba posílit, není možné, aby produkty, které žádné normy nerespektují, se dostávají na trh. To je hrozba pro pracující spotřebitele i životní prostředí. E, je třeba, aby tento sektor přispěl k ekologické transformaci, kterou potřebujeme pro Evropu. Děkuji vám. Acum o să dau cuvântul uh, lui Carlo Fidanța pentru... Děkuji a nyní má slovo Carlo Fidanța za ECR. Mr. Fidanza, you have the floor. Yes. Dobrý den, slyšíme se. Máte slovo, pane Karlo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já mohu říci, že souhlasím s textem, který rozeslal pan kolega Dolešal. Děkuji mu. Tento text eh, upozorňuje na řadu problémů, které zůstávají v odvětví stavebnictví. Jedním z takových problémů je nedostatečné využívání informačních technologií. Přitom já se domnívám, že to by mohlo zlepšit eh, eh, třeba mm, dávat informace o věcech, které nejsou zatím v tom prohlášení o vlastnostech, vlastnostech to znamená třeba informace o vztahu k životnímu prostředí. To jsou uh, informace, které vlastně, nebo už teď existují právní předpisy, ale vlastně zatím v těch aktualizovaných uh, normách to ještě není. Takže já si myslím, že kdybychom lépe používali technologie, tak pak umožníme uh, všem eh, pracovníkům lehčím způsobem zjistit, zda třeba ten stavební výrobek má příslušné povolení k tomu užití, k jakému jej potřebují. Také by to ulepšilo, ulehčilo i práci subjektů, které mají dozor nad trhem, ať už se jedná eh, také by se to týkalo i výrobků, které se prodávají na internetu nebo které pocházejí ze třetích zemí a mohou to být i eh, výrobky, které třeba neodpovídají některým normám, které se týkají třeba hlučnosti nebo dopadu na životní prostředí. Souhlasím s tím, co eh, zaznělo. To znamená, že máme také dávat velký důraz na situaci malých a středních podniků, protože jsou, to je také jedna z takových stěžejních lodí, stěžejních iniciativ. neměli bychom vytvářet nějaké právní mm, mezery nebo právní chyby. Myslím si, že práce, kterou odvedl zpravodaj, je velice dobrá. Děkuji, říká paní zpravodajka. Děkuji a teď má slovo pan zpravodaj na dvě minuty, aby odpověděl na připomínky. A protože máme pět minut spoždění, tak prosím dvě minuty. Děkuji moc krát. Tak nejprve děkuji kolegům za jejich příspěvky. Mám radost, že se zdá, že víceméně spolu souhlasíme, co se týče hlavních bodů mé zprávy z vlastní iniciativy. U pár jednotlivých bodů se na to ještě podrobněji podíváme a mohu asi už teď slíbit, že se jistě dopracujeme ke kompromisům. Pokud jde například o nekalou hospodářskou soutěž a o riziko, pokud jde o téma harmonizace a její etapy, pokud jde o téma využívání technických možností, eh, zejména v souvislosti s dohledem nad trhem, anebo pokud jde o eh, prioritu malých a středních podniků, tak ohledně toho všeho vám mohu slíbit, že se na to podíváme a poku, i pokud jde o udržitelnost, podíváme se, co s tím můžeme dělat a jak tuto prioritu ještě e, posílit, ale je potřeba pamatovat na to, že ceny ve stavebním sektoru už tak vzrostly dramaticky za poslední roky a že nechceme ten trh přetížit nadměrnými požadavky. E, pokud jde o e, termíny, tak bych, te bych vám chtěl ještě připomenout a těším se na další spolupráci. Děkuji vám. Děkuji vám moc krát. Do 6. října můžete podávat pozměňovací návrhy, které eh, budeme eh, prodiskutovávat 9. 10. listopadu a hlasovat o nich v lednu. Děkuji všem a další návrh zprávy se jmenuje Posílení jednotného trhu budoucnost z volného pohybu služeb. Spravodajem je pan Lekegord. Návrh eh, byl eh, diskutován ve výboru 8. Eh, června. Bylo podáno do 10. června 288 pozměňovacích návrhů. Stínoví zpravodajové se ještě nemohli setkat, protože nebylo k dispozici tlumočení. E, technická práce nicméně pokračuje, ale protože se stínoví zpravodajové nemohli setkat, tak by se mohlo posunout hlasování, protože nemůžeme jít do pléna, dokud, ne, dokud zpráva neprojde tímto výborem, a ta zpráva je nesmírně důležitá. Zpravodaj má pět minut, prosím. Yes, uh, hello colleagues and thank you very much for... Ano, děkuji, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za tuto příležitost. Paní předsedkyně, vy už jste řekla, jaké problémy teď máme. Já o tom jsem eh, také chtěla chvilku kruce stručně pohovořit. Děkuji, že mám možnost informovat vás o tom, jak to vypadá s touto zprávou z vlastního podmětu, která se týká jednotného trhu a volného pohybu služeb. Jak jste říkala, ta zpráva je složitá. Co budu stručný. Nejprve bych chtěla samozřejmě poděkovat všem kolegům z, celého, eh, z celé škály politických eh, stran, kteří předložili celkem asi 288 pozměňovacích návrhů. Já už jsem členem eh, výboru IMCO přes 10 let, takže vím, že když těch 288 je poměrně vysoké číslo, tak to není tak strašné, když to porovnáváme třeba s jinými zprávami, které jsem rovněž vypracovával. Ale děkuji za všechny ty pozměňovací návrhy, které jsou dobrými eh, dalším, eh, další jakousi inspirací jak ten text dále zlepšit. Takže to je první věc. Za druhé, chtěl bych poděkovat také personálu, asistentům, poradcům, stínovým zpravodajům a také sekretariátu za to, že umožnili nebo usnadnili mou práci. Konalo se mnoho konstruktivních schůzí, zejména technického charakteru. To jsou takové ty důležité první kroky, aby vůbec ty, ten počet pozměňovacích návrhů, eh, abychom ho mohli nějak přetavit do těch kompromisních pozměňovacích návrhů. No a teď tedy konkrétně, co se týče té zprávy, ještě chci říci, že zatím jsme nepokročili od těch technických schůzí k takovým těm citlivějším politickým diskusím. Bohužel, Eh, před eh, letní pauzou eh, pracoval sekretariát MK velice tvrdě na tom, aby zorganizoval ty schůzky na září, ale jak všichni víme, tak ani Evropský parlament neunikl něčivému dopadu koronaviru takže celé týdny vůbec nebylo možné uspořádat schůzky, kde by bylo zaručeno nebo zajištěno tlumočení, to už o tom hovořila i kolegyně předřečnice, kteří mají stejné problémy. Někteří stínoví zpravodajové žádali, aby se mohli účastnit, žádali tedy mít možnost tlumočení, Dělali jsme vše, co bylo v našich silách, aby toto právo mluvit mateřským jazykem v parlamentu bylo zaručeno, ale tedy zatím bohužel ta situace ještě tedy nebyla mm, optimální. Já upřímně řečeno chci říci, že to je poměrně neakceptovatelné, protože teda tím se nám posunula celá ta, celý ten harmonogram a 15. října by se měla konat schůze stínových zpravodajů, ale sekretariát to vlastně ještě ani nemohl potvrdit. Jsem ráda, že i kolegové jste na to upozornili, na ty, organické, pardon, na ty organizační problémy. Já bych samozřejmě chtěl co nejvíce pozměňovacích návrhů vzít v úvahu. a chtěl bych už zahájit se stínovými zpravodaji co nejdříve podrobnější diskuse, které se budou snažit o kompromisní pozměňovací návrhy a doufám, že to bude co nejdříve. Děkuji. Dám Děkuji vám. A nyní mají slovo stínový zpravodajové jako první Tomislav Sokol za EPP na dvě minuty, na dvě a půl minuty. vím. Can you hear me? Uh, first... Dobrý den. Já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodaji a také stínovým zpravodajům za přípravu prvního návrhu zprávy a také za pozměňovací návrhy. Služby jsou velice důležité pro ekonomiku Evropské unie. Mm, stanovisko Evropského EPP eh, e eh, říká, že eh, musíme zdůrazňovat ukazatel ekonomických ukazatelů Máme k uspozici eh, eh, třeba údaje, že služby tvoří 70 celkové evropské, eh, celkové ekonomické aktivity. Nicméně služby, které jsou eh, nabízeny přeshraničně, tvoří pouze 21%, takže celých pouze cca 6,5 HDP, takže je zde velký prostor pro další zlepšení. Také se ukazuje, že služby jsou nejméně vyvinutým součástí eh, jednotného trhu, takže s tím bychom měli něco účel udělat. Dále také evropský semestr by měl mít lepší úlohu v tom, jak eh, prosazovat prosazování evropských předpisů. Také je zde konsensus, že zde musí být účinné provádění veškerých předpisů. Eh, já bych se chtěl zaměřit na eh, možnost poskytovat léčebnou péči přeshraničně, tak jak je to ve smlouvě, dále veřejn, zadávání veřejných zakázek, také eh, služby veřejného zájmu a také třeba i zavedení zrychleného postupu podle Evropského soudního dvora, což je velice důležité pro další rozvoj eh, evropských právních předpisů. Zpráva chce vytvořit nový mechanismus, takový vlastně speciální eh, informační portály, my jsme poměrně proti, protože už máme takové systémy a když vytvoříme, eh, měli bychom spíše posílit ty stávající systémy, jako je třeba jednotná kontaktní místa a tak dále. Pak je zde také mnoho pozměňovacích návrhů, které se týkají sociálních práv. Všechny tyto pozměňovací návrhy a žádosti jsou legitimní, ale musíme brát úvahu, že sociální práva nemusí být úplně v naší kompetenci, v kompetenci výboru IMCO. Takže si myslíme, že eh, když už budeme hovořit v té zprávě o sociálních právech, tak bychom tam neměli o tom hovořit v souladu s tím, že sociální práva by měla být nějak harmonizována v EU. Takže pokud to tam bude, tak to vlastně pro nás bude určitou červenou linii. Já bych nakonec chtěl ještě říci, že doufám, že se nám eh, podaří zpracovat eh, všechny ty pozměňovací návrhy v kompromisní pozměňovací návrhy a že budou také k dispozici schůze stínových zpravodajů, a kde budeme moci hovořit o technických eh, věcech a doufám, že ty zkusky pořádáme co nejdříve. Vontu raport. Děkuji vám. A nyní za SD Evelyn Gebhardt na dvě a půl minuty. Já Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto zprávu. My už jsme o tom mluvili a je nutné um, abychom tady měli schůzi nový zpravodajů, že jsou tady velice uh, důležitá témata. Uh, ta Návrh zprávy je eh, jednostranný liberální zpráva vůbec nezohledňuje sociální, ani ekologická, ani pracovně právní témata a služby bez těchto bodů, o tom se prostě nedá mluvit, podle mého názoru. Já jsem eh, s kolegy předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, a pokud souhlasíte, tak chci na třech příkladech ukázat, kde jsou problémy. Jednak je tedy společný zájem. Spravodaj mm, víceméně ehm, spochybňuje, že společný zájem je mm, legitimní důvod eh, regulovat. Myslím, že bych se měl podívat znovu do smluv protože tam je jasně řečeno, že e, mají dělat to, co je ve společném zájmu, mělo by to tak zůstat. Také soudní dvůr ve své judikatuře to potvrdil. Pak tady jde o jednu věc. U službech nejde jenom o lacinost, ale také o kvalitu a bezpečnost, ochranu životního prostředí, sociální aspekty. A to nesmíme zapomenout. A promiňte, není slyšet. Ehm, bylo jasně řečeno, že tento návrh Evropské komise není akceptovatelný ani v radě to, i v radě to bylo uloženo na uh, E, k ledu, ale vy trváte na tom i nadále. My to neakceptujeme. To, co je navrhováno, to je znovu e, zavedení principu země původu a směrnice o službách, především co se týče bezpečnosti. A poslední bod, o který jsem chtěla dnes mluvit, a je jich ještě spousta. E, národní portály vnitřních trhů. My jsme proti tomu, aby byl zaváděn další nástroj. My už máme digitální gateway, už máme kontaktní partnery, e, e, směrnice o službách nefunguje až tak dobře, ale požadovat další nástroj na trhu, tak tady bychom měli zajistit, aby už existující nástroje konečně začaly fungovat a byly aplikovány, místo toho, abychom vytvářeli třetí. Nevím, jak by se s tím vyrovnaly malé podniky. Tolik eh, více nebo množství instrumentů nenahrazuje jejich kvalitu a to nemůžeme akceptovat. Děkuji, Evelyn. Jsem si jistá že se svými zkušenostmi můžeš přijít s pozitivními argumenty. Nechceme věci jenom měnit, eh, my je chceme měnit proto, aby ten text byl lepší, aby tam byla větší rovnováha na trhu, lepší podmínky pro malé střední podniky, bezpečnost produktů a tak dále. Teď a má slovo Ana Kavacíny. Mm, děkuji, paní předsedkyně. Také mně připadá obtížné tedy, eh, když vidím, že jak obtížné je uspořádat schůzi stínových zpravodajů, to je ale jistě na... My jsme dostali nějaké návrhy kompromisu, ale byl to tak málo času na to, že jsem neměla čas si to projít, proto moje poznámky jsou obecné pouze. Víceméně souhlasím s předřečnící z SND eh, v hodně bodech. Eh, některou kritiku jsem zmínila. Také chci zdůraznit tři body. Podobně jako paní Gebhardt chci eh, říci, že veřejný zájem. Když se podíváte na smlouvy a na některá rozhodnutí soudního dvora, které jsou zakotveny v evropské legislativě a není na nás, jako na Evropském parlamentu, abychom řekli, že mm, veřejný zájem by měl být eh, překonán. To je důležitý koncept, který bychom měli zachovat. Například návrh 120 jde tímto směrem. Chceme, aby to bylo součástí kompromisního návrhu. Eh, druhý bod, který chci otevřít, je, jsou veřejné zakázky. V tuto chvíli eh, se říká, že další harmonizace veřejných zakázek s Eh, možnými benefity přeshraničním zakázek pro malé podniky. To vypadá, jako kdyby to bylo jenom snazší pro podniky. To je jeden důvod, ale ne jediný. Musíme se podívat i na to, jak sociální a ekologické standardy budou eh, ovlivněny. Jsou to veřejné prostředky, takže by to mělo eh, reflektovat i toto. Ještě se chci vrátit k dalšímu třetímu informačnímu portálu, který navrhuje zpravodaj, podobně jako EPP, SND. Také my zdůrazňujeme, že nový portál by se neměl vytvářet, když už existují portály, které je třeba zlepšit. Je možné zlepšit. Raději bychom měli posílit existující struktury, než tvořit něco jiného. To by akorát zmátlo malé podniky a podniky obecně. A na poslední řadě je důležité znovu neotevírat směrnici o službách odstavec 3. Tam se naražuje, na, jsou narážky na její znovu otevření. My zelení jsme proti Eh, dalšímu otevírání této směrnice a rozšíření jejího dopadu. Bylo to tak obtížné najít rovnováhu v minulosti, proto nedoporučujeme tomu znovu otevření. Děkuji, ano. A za EKR má slovo Adam Bílan. Děkuji. Já děkuji za dosavadní práci. Ehm, to velice konstruktivní přístup, kompromis jde správným směrem, ale neměli bychom to zase přehánět. Ehm, je to minimum, co bychom měli očekávat. Pokud balíček služeb selže částečně, a nedostaneme se dál, tak můžeme říci, že to je vinou poslední komise, ale také parlamentu, který hraje důležitou roli. V té zprávě vyžadujeme zlepšení digitalizaci, ehm, administrativní postupy větší, ehm, podpora jazyková, digitální eh, gateways, zrušení absurdních bariér, Eh, naše kolegové stále nejsou spokojeni jako EKR. Nemůžeme se smířit s tím, že stávající návrh bude dále rozmělňován a také eh, nesouhlasíme s tím dalším rozměrem směrnice o službách. Eh, komise mluví o strategiích, ale selhává v jiných oblastech. Měli bychom udělat všechno pro to, abychom tyto věci znovu otevřeli. Nové im, vnitřní trh služeb ehm, měl vést k lepší spolupráci Děkuji. A než dám slovo zpravodaji, tak chci dát slovo panu Švábovi. Já mám, chci doplnit dva body. Chci poděkovat sínovým zpravodajům za jejich připomínky. Souhlasím s paní Gebhardt, když říká, že to nejde tak dobře, jak by mělo hmm, tady tedy společné vnímání problému. kolegyně Kavacíny upozornila na to, jak je to obtížné. Od roku 2006 se to nijak nezlepšilo, ještě je to těžší, protože nacionální národní reflexy vůči službám a především pracujícím z evropské ciziny jsou je stále vyšší, což to celé stěžuje. Mm tato svoboda, kterou jsme slíbili občanům i poskytovatelům služeb, aby mohli působit přeshraničně. Já soudím, že to, co řekl kolega, jsou problematické pro podniky. E, zda je můžeme rychle vyřešit, to je jiná otázka, ale měli bychom se politicky co, e, dostat co nejdál a vyzvat k tomu komisi. Takže děkuji za dobrou rozpravu. Și eu mulțumesc pentru discuția foarte aplicată la acest raport și acum îl rog pe raport. Děkuji vám za tuto velice dobrou diskuzi a nyní se ptám zpravodaje, zda ještě chce eh, schrnout pár závěrů během dvou minut. Omlouvám se, že se stínoví zpravodajové nemohli setkat, nicméně teď má slovo hlavní zpravodaj. Thank you very much, uh, chair. Ano, děkuji, paní předsedkyně, a také děkuji i mým kolegům, stínovým zpravodajům, za jejich první komentáře. Nejprve bych chtěl všem připomenout, že nás teprve čeká první schůze, takže se ani neodvažuji zahajovat nějaké politické diskuse v této fázi ale určitě jak se k tomu dostaneme v říjnu. Dovolte mi pouze pár několik, eh, pouze několik poznámek. Myslím si, že sice se na něčem, na některých věcech se neschodneme, ale celkově se shodneme na tom, že je teď zapotřebí během té krize způsobené koronavirem něco udělat. Děkuji panu Švábovi a dalším, kteří zdůraznili, tuto situaci jako určitou výchozí situaci. Takže shodneme se na tom, na čem se neschodneme, ale jsou zde samozřejmě velké výzvy, které nás nutí hledat nějaké spojené, nějaké společné názory a hledat zlepšení, eh, věci, které lze vylepšit jsem eh, si vědom těch různých eh, problémů, které se týkají třeba těch eh, informací, přístupu k informacím, zadávání veřejných zakázek a tak dále. Já bych chtěla pouze říci, že ta první schůzka, tam bychom se měli všichni sejít s otevřenou myslí a se snahou dosáhnout pokroku. Myslím si, že všem jde o to, abychom vylepšili tuto oblast legislativy. E, určitě zatím e, to nic e, tam není dokonalé, takže musíme se zamyslet nad tím, jak dosáhnout určité dohody. Často slýchávám od svých kolegů obavy, že se snad má otevírat eh, znovu směrnice o službách, to jsem nikdy neměl eh, v úmyslu a chtěl bych to znovu zdůraznit. Chceme spíše zlepšit eh, věci v takovém v té, v té legislativě, jaké jsou. Takže to jsem chtěl zdůraznit. Těším se na společné diskuse a věřím, věřím, že se nám podaří zlepšit ty stávající předpisy a věci. Děkuji. Um, Miami. Děkuji vám, pane zpravodaji. Vážení kolegové, Máme tu také výbor, který vypracovává stanovisko, EMPL, který by měl správně prvního desátý hlasovat a my bychom měli hlasovat 26. a 27. října. Uvidíme, jestli tyto termíny budou moci být dodrženy vzhledem k těm technickým obtížím. Tak a na závěr dnešního dlouhého dne máme poslední zprávu, eh, právě tak důležitou pro náš výbor. Dnes eh, jsme tu měli na pořadu jednání mnoho důležitých zpráv a jde o zprávu pana Kormanda směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele. Co může být důležitějšího než udržitelný vnitřní trh pro náš výbor? Takže pan, pan Kormant za zelené je zpravodajem. A chtěla bych k tomu ještě říci, že jsme tu hlavním výborem a výbor Envy bude odevzdávat stanovisko. Důležité je, abychom přispěli k udržitelnosti vnitřního trhu. A teď dám slovo zpravodaji, který už jednou 8. června prezentoval tuto zprávu a ten teď dostane slovo. 355 pozměňovacích návrhů bylo podáno a zpravodaj musí samozřejmě připravovat kompromisy. Pane Kormande, máte slovo. Merci, merci, madame Ah, Děkuji. Děkuji. Vy jste to už prezentovali, my o tom právě diskutujeme, eh, o tom eh, udržitelném vnitřním trhu, který musí usilovat i také i o ochranu spotřebitelů, Je tady hodně pozměňovacích návrhů. Nedostatek sálů s tlumočením pro schůzi na dálku, to je skutečný problém. Já vím, že je tedy karanténa, že lidé dělají všechno, co mohou, ale říkám, že to prostě takto se nedá pracovat. Tady skutečně je třeba eh, to mm, ukázat tomu, kdo je zodpovědný, že je třeba více prostředků, abychom mohli poracovat. Jinak nemůžeme pracovat, nemůžeme mít, být v kontaktu s dalšími a nejde o to najít kompromis, protože najdeme, že potřebujeme technická jednání. Máme tedy problém, E, k tomu dospět. I když v těch velkých hlavních principech je tady vůle velkých frakcí pokročit dál, e, se týče povědnosti ochrany spotřebatelů při zachování zdrojů a omezení e, odpadu našeho modelu spotřeby a produkce, to znamená opravitelnost, projektů, zvýšení eh, trvanlivosti a také nákladů, eh, aby eh, výrobci byli zodpovědnější. Já nebudu prezentovat všechny pozměňovací návrhy. Naší frakci jsem si jisté, že další kolegové do toho budou moci vstoupit. A ta výzva je, že náš výbor IMCO. Já možná vzpomínáte, že i tady také výbor INVY, ale eh, mm, k těm ekologickým otázkám jsme rozhodli, že potřebujeme Green Deal jako první trh na světě, první trh, který vlastně eh, volí tyto normy, včetně eh, eh, těm mimo trh, protože jde o to nenechat si diktovat třetími zeměmi normy, které mm, jsou platíte v vnitřní trhu, ať je to Eh, zaměstnání, ekologii, ochraně hospodářského prostoru našeho. Na toto téma bych mohl mluvit mnohem déle. Eh, na tom se shodneme. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji. Nyní stínový zpravodajové za EPP paní Kokalary. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Um, ten přechod k Eh, k tomu, jak se bude lépe využívat zdroje, redukovat emise. To je asi to nej, náš nejdůležitější úkol pro naši generaci. Eh, bez angažování komise a občanů eh, se to nepodaří, abychom měli tady ambiciozní politiku a toho musíme využít. Pokud chceme být uh, úspěšní dosáhnout klimatických cílů, tak musíme implementovat opatření, které jsou efektivní, podložené, mají hodnocení dopadů. Eh, abychom měli funkční vnitřní trh, nový, aby byl vytvořen nový model. Poslední věc, um, klima a mm, poslední, co potřebujeme, jakýsi politický a greenwashing. Mnoho opatření e, budou, nebudou snadná pro podniky e, sociální, e, tržní ekonomika, environment, to jsou východiska, ale my chceme objektivní hodnocení, která teď chybí. Jsem si jistá, že máme tedy eh, dobré záměry, ale mnoho návrhů, které tady padly, um, nic nepřinesou ani tomu tématu, ani nákladům bude vznikat ještě více odpadů a já doufám, že moje návrhy budou přijaty. Um, doufám, že budou otevřeny tedy, tedy um, trhy pro ve produkty a že bude dosaženo skutečných kompromisů. Já doufám, že mm, zpráva bude um, efektivní, že se najdou nové um, nástroje. Jako další má slovo Biliana Bozan z SND. Děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat eh, zpravodaji za snahu najít kompromis pro nás. Eh, pro frakci SAD je zde několik takových hlavních priorit. To znamená nejprve povinné označování eh, životnosti, očekávané životnosti výrobků. To by informovalo spotřebitele také i o možnosti opravit ten výrobek. A dále by tam měla být také e, řešena záruka a měla by se také e, zakázat takzvaná plánované zastarávání výrobků. Ukázalo se, že info, e, spotřebitelé chtějí více informací o očekávané životnosti výrobků. Studie také ukazují, že spotřebitelé jsou ochotni platit za trvanlivější výrobky a také tedy by bylo dobré, aby ty výrobky měly označení, které eh, řeknou, jaký má výrobek životnost a zda je ten výrobek opravitelný. To znamená, toto povinné označování je takové minimální, co můžeme učinit pro naše spotřebitele. Některé vnitrostátní soudy již eh, právě uh, Eh, potrestali firmy za takzvané plánované předčasné eh, zastarávání výrobku, takže to by mělo být zakázáno. Měli bychom zde být eh, podporu výrobků, které jsou dobré, udržitelné pro uživitelné prostředí a také zde musí být tedy kvalitní zboží. Co se týče těch dalších priorit, tak já bych chtěla posílit Eh, nový, nové odvětví, musí zde být sáruky, eh, které třeba umožňují eh, opravit výrobky, a to znamená, musíte být nové náhradní díly, také zde musí být minimální záruky pro použité výrobky a mohly by se zde také zavádět speciální počítadla opotřebení pro posílení důvěry spotřebitelů. Mohou zde být také, měli bychom podporovat také pronájmy, leasingy, a myslím si, že tato zpráva je velice důležitá pro naše spotřebitele, kteří jsou frustrováni tím, že výrobky vydrží krátkou dobu a ne, nejdou opravit nebo se nedají koupit náhradní díly. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Děkuji vám a nyní má slovo Sandro Gozi za Renew. Ehm, merci, madame la présidente, et merci euh, au rapporteur. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za obtížnou práci, která byla odvaděna. Um, ehm, um, mm, musíme být co nejvíce otevření, flexibilní, protože tady je nutné uchovat určitou úroveň ambicí. Ten Tady máme poměrně značné rezervy, především co se týče zákaz reklamy, daní a podobně. Horiz, nebo horizontální eh, přístup, one size fits all, i když v tomto kon- textu bychom měli diferencovat podle kategorie produktů. Je tady řada dalších aspektů, které jsou zajímavé, na kterých je třeba pracovat na kompromisech bez předsudků, informace pro spotřebitele, otevřené trhy veřejných zakázek. Tady ehm, ta programovaná absolence to už se někde řeší. Chci připomenout, že v lednu jsme přijali ambiciozní rezoluci k tomu zelenému dílu. A v kontextu cirkulární ekonomiky chceme investovat eh, do jednotného trhu a máme všichni stejnou úroveň ambicí a najednou máme konzervativní pozici a já věřím, že budeme připraveni pracovat na kompromisech, které nám umožní přijmout zprávu, která bude e, přijatelná pro většinu frakcí. Děkuji. Grupu ID Virginie. Děkuji vám a nyní za ED má slovo paní Virginie Joron. Madame la présidente, merci, monsieur le rapporteur, pour ce très bon rapport et tous ces Děkuji za tuto kvalitní zprávu. Především kompromis číslo jedna, ehm, to se týká etiket, je důležité pro spotřebitele, je potřeba podporovat recyklaci, ehm, opravy, ehm, prodej z druhé ruky, to je důležité pro místní zaměstnanost a podobně třeba lokalizovat, to je dobré pro všechny. A nechceme, abychom měli v Evropě 15 milionů nezaměstnaných. Dva roky často je málo pro některé produkty. Kvalita, větší pro, kvalita produktů um, Eh, měla být odlišná než v Americe nebo v Ázii. Je třeba eh, lepší, eh, ekologičtější produkce v Evropě. To, co vy navrhujete, je třeba um, Eh, aby ve Francii, v Evropě eh, bylo upřednostňováno místní zaměstnání. Francie, Evropa potřebuje inteligentní protekcionismus. Eh, musíme také zohlednit vzdálenost od místa produkce u veřejných zakázek spotřebitel Eh, preferuje místní produkci před eh, produkcí z druhého konce světa. Takže já vám děkuji za tuto práci, která byla tady uvedena. Děkuji vám a nyní má slovo pan kolega Zlotovský, stínový zpravodaj za ECR. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové, kolegyně. Já musím upřímně říct, že jsem eh, poměrně překvapen touto eh, zprávou. Je tam několik věcí. V současné době procházíme krizí způsobenou COVID-19 a jsme svědky toho, že mnoho firm mají problémy s obchodem i s výrobou. Chceme se teď eh, zaměřit na spotřebitele tím, že budeme tlačit na výrobce, aby eh, dávali k dispozici ještě více informací, než eh, jak eh, museli zatím. Jsou, hovoří se také třeba o reklamě, o nutnosti věnovat se uhlíkové stopě výrobků. Také jsou tam prvky, které se týkají práv k duševnímu vlastnictví. Já si myslím, že to je celkově dost takové absurdní. Pokud si přečteme ten návrh stanoviska a tu zprávu, tak chci říci, že ještě než se to všechno by dostalo do praxe, tak eh, nakonec by zde musela být nějaká socialistická nebo komunistická ekonomika, jako bylo za času Sovětského svazu. Eh, a já si myslím, že vy, paní předsedkyně, si to ještě velice dobře pamatujete, jak ta ekonomika vypadala a jaké potom, k jakým výrobkům to potom vedlo. Já, pan Gosi ze Zelených hovořil o přístupu, který je poměrně konzervativní, ale já chci říct, že to není konzervativní přístup k ekonomice. Pokud máme hovořit o udržitelné ekonomice, tak ten samotný trh si sám má eh, zachovat eh, nebo vytvářet svou vlastní rovnováhu. Pokud budeme, chtít, pokud budeme chtít všechno regulovat, tak nakonec tam nebude ta přirozená rovnováha, bude to určitá umělá rovnováha. Takže eh, chci hovořit trochu jinak, než říkal pan, paní Kokolára. Já si myslím, že zde nebude možné dojít k nějakým kompromisům a k textu, který bude přijatelný pro všechny. Myslím si, že tento návrh není vůbec eh, užitečný, není zapotřebí a ty aspekty, které jsou v tom textu, pokud by měly být zavedeny do praxe, tak nakonec poškodí evropskou ekonomiku a myslím si, že ani nebudou ku prospěchu evropským spotřebitelům. Děkuji. Děkuji, Ani Sofie. Děkuji vám moc, moc krát za jasnou pozici a teď za Gue Ani sophie Pelletier. Ne, omlouvám se, paní Konečná. Děkuji moc krát. Bohužel kolegyně Pelletier si nemohla vzít slovo a proto bych ráda přečetla její stanovisko. Vážení kolegové, dávat spotřebitelům lepší informace o trvanlivosti produktů a jejich opravitelnosti, to by mělo být právo a povinnost máme mnoha, mnoho nových práv pro spotřebitele a mnoho nových povinností pro firmy a u těchto dvou aspektů, eh, práva a povinnost u udržitelné spotřeby, eh, tady o tom pojednává zpráva kolegy Davida Kormanda a pokouší se řešit tuto problematiku všeobecným přístupem, za což mu děkuji. Nicméně jsem překvapen neochotou diskutovat o těchto dvou aspektech práva a povinnosti. Je naším úkolem konfrontovat naše politické možnosti a najít kompromis, který bude sloužit co největšímu počtu lidí. Proto bych chtěla připomenout ten závazek, který byl učiněn v rámci zeleného nového dílu a hlasování v několika výborech, zejména ve výboru Envy. Jestli chce náš výbor stvrdit svůj závazek vůči spotřebitelům a svou politickou roli, pak nemůžeme zůstat pozadu co do našich ambicí. A konečně bych chtěla připomenout, že tato zpráva není legislativním textem a je to jakýsi seznam přání, který posíláme komisi. Tato ambice musí být co nejvyšší, protože na nás klade požadavky klimatická nouze i občané. Takže buďme konstruktivní a uveďme tyto, poznám, tyto požadavky ve známost. Tak to byla slova kolegyně Pelletier a děkuji moc krát za to, že jste mě vyslechli. Já vám moc krát děkuji a teď ale mám jeden problém ve tři čtvrtě bychom měli končit a já nevím, jestli potom ještě budeme mít tlumočení, ale máme na řadě ještě dva kolegy, kteří by chtěli hovořit. Pokud bychom už neměli tlumočit, tak budeme muset mluvit anglicky. Já tedy budu mluvit anglicky, když to bylo, i když by to bylo zdvořilejší v mé mateřštině. Já bych chtěl zmínit dva body, se kterými nesouhlasím s kolegou Kozlovským. Já nejsem eh, překvapen, protože tohle je provokativní zpráva. A to je taky úmyslem zpravodaje provokovat. A proto mu nemůžu poděkovat za kompromisy, o které neusiloval. EPP na začátku eh, se domnívala, že budeme skutečně diskutovat o věcech společného zájmu. Spotřebitelé by měli vědět, odkud produkty pocházejí. Ale eh, mají svobodu kupovat si, co chtějí, ale to zpravodaj nechce. Zpravodaj chce politickým rozhodnutím predikovat, co si budou kupovat. To ale není naše politická linie. A nesouhlasíme také s myšlenkou eh, proti, jít proti psychologickému zastarávání tím, že bychom zakázali reklamu, eh, která by nesloužila cílům zpravodaje. Eh, my jsme na trhu s liberální ekonomikou, musíme nastavit pravidla, případně vylepšit pravidla v rámci zeleného dílu, ale aktivně aktéři eh, v ekonomice musí mít v konečném důsledku svobodu a já prosím zpravodaje, aby byl tak laskav a uvědomil si, že taková je politika Evropského parlamentu a vždycky taková bude. Najdeme jistě spoustu kompromisů, ale mám pocit, že zpravodaj o ně neusiluje a to mě trošku mrzí. Děkuji vám moc krát, Dita. děkuji. Já mám, já jsem také eh, tady bohužel smutná, že nemohu podpořit tuto zprávu, protože tam je mnoho věcí, které pokud by byly schváleny, tak by vedly k, mm, nakonec k vyšším cenám pro spotřebitele a dopadly by negativně na podniky. Nedokážu si představit, jak by ta opatření mohla by vést spotřebitele k udržitelnějším produktům. Mm, všichni propagujeme udržitelnost, ale musí tam být taková opatření, kde ty výnosy budou vyšší než náklady. Nemůže to být naopak a tak je to teď v té současné zprávě. Chtěla bych tedy požádat zpravodaje, aby se znovu eh, podíval na ten text a aby zahájil úplně od znova ta jednání. Děkuji. Minute, domnul raportor, skurt. Děkuji vám. Pan zpravodaj, pouze dvě minuty, prosím, nevíc. Děkuji stínovým zpravodajům za vaše připomínky. Hmm, vidíte, že to, to jsou um, to paradoxní, protichůdné věci. Já jsem, už um, bylo odvedeno hodně práce. Nejednalo se o to se na to dívat tedy znova a odchá- začínat znova od začátku. E, jako instituce IMCO mluvíme o udržitelném vnitřním trhu. To znamená určité výzvy. Co týče reklamy například, je to stres, jak je možné žít ve světě, kde se zakazuje reklama. Není zákaz reklamy, ale je nutné znova uvážit reklamu, která škodí životnímu prostředí. Už jsou typy reklamy, která je zakázaná. Alkohol, tabák. A nejsme socialismem. Je to pro společné dobro a my jsme legislativa. My navrhujeme pravidla, které umožní chránit společné dobro, společné statky. A ta diskuse o reklamě je vášnivá debata, která musí být vedena bez tabu. Tabák, alkohol, zda to otázka, zda to e, zda bychom měli tady propagovat něco, co ničí planetu. To je otázka. Je tady spousta téma se mluvilo o programované obsolescenci. Já věřím, že nakonec se nám podaří najít dynamický kompromis, protože když jde o nový pro, e, nové téma, tak e, je tady vždy podezření, že chceme dělat něco revolučního, ale musíme akceptovat určité množství změny a my musíme přestávat uh, Mm, si myslet, že třeba výbor Envy bude více environmentální než my. My se musíme eh, zaměřit na tuto otázku tím, že změníme pravidla. Některá pravidla našeho vnitřního trhu. Nejenom, že budeme výkonnější ekonomicky, budeme mít více zaměstnanosti a budeme chránit naši ekonomiku. To je diskuse, kterou musíme vést. Děkuji Děkuji, pane zpravodaji. To je skutečně citlivé téma. Jistě se nám to povede najít kompromisy, které budou fungovat a nestíží život spotřebitelům. Na závěr této rozpravy digitální služby, eh, 33 hlasů proti, pak hlasování o nové strategii, 40 pro, 4 proti. Takže vážení kolegové, děkuji vám a děkuji tlumočníkům a děkuji i sekretariátu. A doufám, že budeme mít znovu čas se sejít.